Nyní na programu je hlasování o zprávě pana Kreiseldorfa týkající se podpoře EU Mezinárodnímu trestnímu soudu. Pan Kreiseldorf má tři ústní pozňovací návrhy. Předává vám slovo. První slovo. My se budeme zabývat jednotlivými pozňovacími návrhy po řadě, po pořadí. Takže první děkuji, pane předsedo. Na základě mezinárodního dění eh, musíme zabudovat dvě technické změny a udělat jednu vsuvku. Na straně L eh, musíme jméno, někomu se to bude líbit, někomu ne, musíme vyjmout jméno Muhammada Kadáfího, který byl zastřelen článku 24 platí to eh, Tam se jenom doplňuje Kadáfi a jeho son Abdullah Jalusi z Libie to dlužíme mezinárodní situaci a u článku 48 chceme doplnit on International Monitoring Law and International Justice, aby byl jmenován speciální pověřenec. Eh, domnívám se, že eh, s touto zprávou přicházíme v pravý čas. Když se podíváme na situaci v Sýrii, musí nám být jasné, že eh, nesmí být upřena spravedlnost Naopak je třeba, aby ti, kteří způsobilo zlo, si musí uvědomovat, že nad nimi prostě se vznáší eh, meč Damoklův a eh, bylo, eh, chtěl si poděkovat spolupracovníkům, byla to skutečně potěšitelná práce. Děkuji mnohokrát. Náš kolega před... Děkuji vám, pane kolego. Kolega vás seznámil se všemi třemi ústními pozměňovacími návrhy na jednou. Jsou nějaké výhrady, námitky? Můžete prosím vstát, jestliže máte nějaké námitky, vidím, že nikdo nepovstává a my budeme také o těchto třech pozměňovacích návrzích hlasovat. A nyní je to jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Czy wszyscy głosowali? Hlasovali jste všichni? Hlasování ukončeno. Schváleno. Blahopřeji kolegovi. A dalším bodem na programu je zpráva pana Komocakose týkající se dalšího rozvoje integrované námořní politiky. Blok číslo jedna, kdo je pro? Proti? zdrželi se schváleno. Blok 2 odpadá. A nyní celý pozměňovaný návrh, takže pro proti schváleno. Blahopřeji, blahopřeji a nyní na eh, návrh legislativního usnesení zahoji hlasování. Hlasovali jste všichni? Hlasování je ukončeno. Schváleno. Děkuji vám. Děkuji vám za tuto zprávu a dalším bodem na programu je hlasování o zprávě pana Březiny o rámcovém programu atom, Evropského společenství pro atomovou energii pro výzkum a odbornou přípravu v oblasti jaderné energie. Návrh usnesení 22 pozměňovacích návrhů výboru ITRE. Budeme hlasovat o celém celku pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh číslo 3, jmenovité hlasování, zahajuje hlasování. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Schváleno. Osmička, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 34 budeme hlasovat po částech. První část. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. Druhá část. Jmenovité hlasování. zahajuje hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 14. Pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 30. Pro, proti, zdrželi se schváleno. Prověříme třicítku. Jmenovité hlasování, zahojí hlasování. Hlasovali jste všichni? Hlasování ukončeno. Schváleno. Pozměňovací návrh 16 pro. Proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 17 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 35 pro, jmenovité hlasování, zahojí jmenovité hlasování. Hlasovali jste všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. 21 pro, proti, zdrželi se schváleno. 36 jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. 31, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. 32, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. 33, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. A nyní budeme hlasovat o modifikovaném návrhu komise pro, proti, zdrželi se schváleno. Eh, nyní budeme hlasovat o legislativním usnesení jmenovitým hlasováním. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni. Hlasování je ukončeno. Schváleno. Děkuji vám a blahopřeji kolegovi Březinovi. A dalším bodem je hlasování o návrhu usnesení o summitu EU-USA, který se bude konat 28. listopadu 2011. A nyní tady máme návrh usnesení pěti skupin. Pozměňovací návrh jedna. Já chápu, že pan Brok se chce ujmout slova. Prosím, máte slovo. Pane předsedo, musím říci, že jste udělal chybu. Já bych chtěl doporučit mojej frakci hlasovat pro pozměňovací návrh. E, dobře, prosím państwa, hlasujeme. Dobře, budeme tedy hlasovat. Pozměňovací návrh číslo jedna pro, proti, zdrželi se, schváleno po odstavec 8, eh, eh, kdo je pro, oddělená část, první část, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno, druhá část pro, proti, zdrželi se. A takže první část eh, u jedenáctky, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno, druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Dvojka pro, proti, uděláme, zkontrolujeme nyní elektronicky, e, budeme hlasovat o dvojce. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Schváleno. Čtrnáctka, dvě části, první část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdržel se, schváleno. 22. Paní Ludford nás seznámí s ústním pozměňovacím návrhem. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Je to pozměňovací návrh, který reflektuje skutečnost, protože je to formulováno tak, že bere na vědomí eh, ohlášení komise, že bylo uzavřena eh, smlouva o PNR mezi EU a USA, které také bude zkoumáno ze strany EP a 11. 11. 2010 je tady původní původní e, znění, protože to bylo vlastně neaktuální, protože komise již oznámila ukončení jednání, takže e, doufám, že berete na vědomí, že jde pouze o faktickou aktualizaci. Nemá to žádný subjektivní význam. Děkuji vám. Má někdo nějaké námitky proti tomuto? Nevidím tady žádné námitky, takže budeme hlasovat o 22, kdo je pro. Proti, kdo se zdržel, přijato. O, trojka pro, proti, zdržel se, zamítnuto. <clears throat> Čtyřka pro, Někdo navrhuje, chcete, abych prověřil hlasování? Takže čtyřka, čtyřka, pozměňovací návrh, kdo je pro? Kdo je proti? Raději to ještě zkontrolujeme elektronicky, budeme hlasovat nyní o pozměňovací návrh čtyři. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. po 25C pan Brok vás seznámí s ústním pozměňovacím návrhem. Prosím, máte slovo. Pane předsedo, kolegyně a kolegy z nejrůznějších, kolegové, z nejrůznějších výborů na základě summitu Eh, učinili celou řadu cenných návrhů, které kvůli obšírnosti nemohly být všechny zahrnuty do usnesení, ale jako předseda delegace se Spojenými státy bych s vaším souhlasem to rád přijal do práce s americkou delegací a požádal bych, aby se připojilo takes into account the concrete proposal of different European Parliament committees and asks the European Parliament delegation in the TLD to make use of their input. E, czy ktoś z Państwa chciał wyrazić... Chce někdo se vyjádřit proti tomuto ústnímu pozňovacímu návrhu? Máte nějaké námitky? Nevidím tady žádné výhrady. E, spíše vidím, že tady máte radost z tohoto a nyní budeme hlasovat o 25. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Společně s ústním pozňovacím návrhem. A nyní Budeme hlasovat o celkovém eh, textu eh, usnesení pro, proti, zdrželi se schváleno. Děkuji vám, děkuji vám za toto hlasování a nyní budeme hlasovat o otevřeném internetu a neutralitě sítí v Evropě. Je to návrh usnesení. Budeme hlasovat o celkovém usnesení. Nejsou žádné pozměňovací návrhy. Kdo je pro? proti, kdo se zdržel, schváleno. A nyní tady máme hlasování o zákazu tříštivé munice. Je to celkový návrh usnesení pěti politických uh, frakcí. Kdo je pro, pro první uh, pozměňovací návrh? uh, schváleno. Uh, druhá část pro, proti, zdržel se, schváleno 5, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. E, bod odůvodní E pro, proti, zdržel se, schváleno. Celkové usnesení, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. A nyní máme návrh usnesení týkající se modernizace právních předpisů týkající se DPH. Takže společný návrh usnesení tří politických skupin a budeme hlasovat o celkovém návrhu usnesení a budeme hlasovat jmenovitě. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Přijemce. Přijato.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 Eh, stínoví zpravodajové a všechny ostatní instituce, které spolupracovaly na této zprávě, se shodují na tom, že je to velmi důležité nejenom pro nás, eh, ale je to taky zpráva, kvůli, na níž my čekáme a čeká na to také gruzínský návrh, názor, národ. Sedm, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Pozměňovací návrh 1, kde pro, proti, Stržel se, přijato. Návrh 3, kde pro, proti, kontrolujeme elektronicky, hlasujeme teď. Všichni jste hlasovali. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Návrh čtyři, kde je pro? Proti, zdržel se, přijato. Návrh dva, kde je pro? Proti, zdržel se, přijato. Návrh 6, kde je pro? Proti, zdržel se, Zamítnuto. Pan Svoboda předloží ústní pozměňovací návrh návrhu 5. Prosím, pane kolego. Děkuji vám, pane předsedo. V jménu mé frakce jsem dal pozměňovací návrh, který se zakládal na nesprávné informaci, proto bych to rád nahradil ústním návrhem a doufám, že kolegyně a kolegové budou moci souhlasit, kde se praví, vyzývá gruzínské orgány, aby se zdrželi vyvíjením politického tlaku na oponenty eh, vlády a připomíná konkurenceschopný a efektivní eh, vícestranný systém eh, pomůže ke konsolidaci demokracie v Gruzii. Děkuji. Jsou nějaké námitky k tomuto ústnímu pozměňovacímu návrhu?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 Pane Svobodo, nemůžeme, ne, váš ústní pozměňovací návrh nemůže být předložen. Musím to vzít na vědomí, doufám, že to není protest proti obsahu této žádosti. A sice doufám, že nejste proti multidemokracii, ale musím to vzít na vědomí samozřejmě. Chtěl jsem Eh, eh, jenom stáhnout můj první pozměňovací návrh, protože zpráva pana kolegy Liska je výborná zpráva a neměla by obsahovat nic, co je založeno na nesprávné informaci. Eh, lituji, že jste nepřijeli tento ústní návrh, ale, ale stahuji svůj původní návrh, takže o něm nemusíme hlasovat. Děkuji vám. Dobře, takže jestli tomu rozumím, chcete stáhnout pozměňovací návrh číslo 5. Dobrá, takže o tom hlasovat nebudeme. Děkuji. A nyní budeme hlasovat o návrhu usnesení jako celku. My hlasujeme jmenovitě teď. Hlasovali všichni, končím hlasování. Návrh byl přijat. A nyní budeme hlasovat, blahopřeji panu Liskovi, abych nezapomněl. A nyní hlasujeme o e, zprávě pana Gustafsona, začlenování hlediska rovnosti žen a mužů do činnosti Evropského parlamentu. Nejsou pozměňovací na pardon, e, paragraf 2, e, tam na dvě části. První část, kde je pro, proti, zdržel se, přijato. Druhá část, kde je pro, proti, zdržel se, budeme hlasovat elektronicky o druhé části eh, odstavce 2 bod E. Druhá část. Hlasujeme teď. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali? Končím hlasování. Návrh byl přijat. Odstavec 2 bod G. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. Odstavec 4. Budeme hlasovat na dvě části. První část, kde je pro? Proti? Zdržel se přijato. Druhá část, kde je pro? Proti? zdržel se, přijato. Druhá část čtvrtého odstavce. Budeme hlasovat elektronicky pro kontrolu. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Přijato. Návr- odstavec 6, oddělené hlasování, první část, kde je pro, bude proti, zdržel se, přijato, druhá část pro, proti, zdržel se, přijato. Odstavec 11, kde je pro, proti, zdržel se, přijato. Odstavec 12, první část, kde je pro, proti, zdržel se, přijato. Druhá část, kde je pro, odstavec 12, první část, budeme hlasovat elektronicky. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Přijato. Druhá část, kde je pro? Proti? Zdržel se? Návrh byl přijat. Druhá část odstavce 12. Budeme hlasovat elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Přijato. Bod N preambule, kde je pro? Proti? Zdržel se? Návrh byl přijat. A nyní budeme hlasovat o celkovém návrhu usnesení. Jmenovitě hlasujeme, prosím. Končím hlasování. Přijato. Eh, děkuji panu Gustafsonovi. Děkuji panu Gustafsonovi a nyní budeme hlasovat o zprávě paní Löving boj proti nelegálnímu rybolovu na celosvětové úrovni a roli EU. Nejsou eh, budeme eh, hlasovat o paragrafu 12, první část. zahajuje hlasování. Eh, hlasovali jste, končím hlasování. Návrh byl přijat. Druhá část. Hlasujeme elektronicky. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Odstavec 13. První část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. to druhá část. Hlasujeme. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste? Končím hlasování. Schváleno. Návrh 30, eh, paragraf 33. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Paní Levin nás seznámí s ústním pozměňovacím návrhu k odstavci 35. Prosím. Thank you very much. Uh... Děkuji. My bychom chtěli odstranit uh, slova ed na začátku odstavce 35 eh, a nahradit adding eh, slovy examining the possibility of adding, to znamená proskoumat možnosti doplnit. Požádat komisi, aby proskoumala možnosti doplnit eh, a tak dále. Na This is due to we, we don't want to preempt any vote. My nechceme předjímat hlasování výboru INTA eh, na GSP+, takže já doufám, že to mm, s tím mohou všichni souhlasit s tímto návrhem. Je Někdo má námitky proti tomuto ústnímu pozměňovacímu návrhu? Není tomu tak, takže odstavec 35 bude odhlasovaný současně s eh, tím, kdo je pro, proti, zdržel se. Eh, návrh, odstavec 40 je pro, proti, zdržel se, návrh byl přijat. Celkový návrh usnesení hlasujeme jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Děkuji a blahopřeji paní Levin a tím jsme ukončili hlasování. Já vám eh, děkuji, vážení kolegové, a uvidíme se za 14 dní na plenárce.